Uh, Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili a pustíme se eh, zase do práce. Nejdříve tedy eh, chci něco zmínit k pořadu jednání. Dostali jste ho v pondělí večer. Pokud eh, nemáte žádné námitky, pan Omarče, máte k tomu něco? Madame la présidente. Vážená paní předsedkyně, já vám děkuji, že jste mi eh, dala slovo. A nejdříve připomenu článek 130 odstavec 5 nařízení, které se týká písemných otázek. Co říká tento článek? Pokud určitá eh, otázka nedostane odpověď eh, v rámci tří týdnů, to jsou takzvaně prioritní otázky, nebo v rámci šesti týdnů, to jsou neprioritní otázky, takže počínaje předáním adresátovi může být tato otázka začleněna do pořadu jednání eh, příštího zasedání příslušného výboru. 18. prosince já jsem zaslal otázku, která byla prioritní a která se týkala nezávislosti z hlediska tabákového eh, průmyslu, z hlediska sledovatelnosti tohoto průmyslu v Evropě. Nedostal jsem odpověď v té lhůtě, která je zakotvena do tohoto nařízení. A vy jste mi poskytla možnost abych na pořad jednání našeho výboru eh, zasadil eh, tuto otázku. 20. února minulý týden skutečně program našeho zasedání obsahoval tuto otázku Evropské komisi, která zůstala bez odpovědi. A musím vám říci, že jsem nesmírně překvapen, když konstatuji, že v pondělí tato otázka byla stažena z pořadu jednání. My jsme členové parlamentu a máme určitá práva. A tato práva jsou zakotvená v nařízení. A co se týče důvěryhodnosti naší instituce a také z hlediska úcty vůči evropským poslancům, je ve vaší odpovědnosti, abyste jako předsedkyně uplatnila příslušné nařízení. A proto si kladu otázku, jaké důvody zde jsou proto, že tento bod byl stažen z pořadu jednání. A mohu pouze konstatovat, že pokud se jedná o tabákový průmysl, tak se zde objevuje vždy totéž. Je tady vždy mnoho komplikací. Já jsem si přál, a tím končím, dotázat se Evropské komise ohledně jejího rozhodnutí schválit 10. října 2018 seznam skladů, které jsou eh, vybrány průmysl, průmyslem a 20. prosince 2018 Komise rozhodla bez výběrového řízení o jmenování těchto firem pro sklad tabákových výrobků. A vy víte, paní předsedkyně, že minulý rok jsem vyjádřil eh, námitku ohledně paralelních postupů v oblasti tabákového průmyslu. Je to velice důležité. Eh, ve chvíli, kdy eh, Světová zdravotní organizace přijala protokol v tomto ohledu. A my máme za úkol dotazovat se komise, jakým způsobem se snaží zajistit schodu mezi tímto nařízením a tímto protokolem. Takže tento bod měl být součástí dnešního pořadu jednání. Já nebudu požadovat dnes dopoledne, abychom hlasovali o zakotvení tohoto bodu do pořadu jednání, protože došlo už k odchylce. Já jsem členem parlamentu, komise nereagovala, nebyla mi poskytnuta přímá odpověď, proto si myslím, že zástupci tady měli být dnes dopoledne, abych jim mohl položit příslušnou otázku. Děkuji, pane Omarči. Samozřejmě v zásadě máte pravdu, komise měla odpovědi na tyto otázky. Minulý týden nám komise neřekla nic o ohledně možné odpovědi, ale potom uh, poslali anglickou verzi a my jsme vám ji předali a do konce tohoto týdne budete mít dispozici i francouzskou verzi odpovědi. Sekretariat Mm, proto navrhl, aby se to eh, vyřadilo z pořadu jednání, protože nám vlastně přišla odpověď komise. Pokud chcete, aby to, abychom na pořadu jednání měli obecnou rozpravu k tomuto tématu, eh, protože máte jistě relevantní otázky, tak skrz vašeho koordinátora to prosím navrhněte a my na tuto žádost zareagujeme, pokud budou souhlasit další politické skupiny a zařadíme to, tento bod na pořad jednání. Ale ten problém s odpovědí ze strany komise, ta odpověď přišla pouze v anglické verzi, to je pravda, ale tak se má situace. Chcete ještě odpovědět? Předpokládám, že teď nežádáte, abychom to dali na dnešní pořad jednání. Takže prosím, spojte se s koordinátorem, můžeme to prodiskutovat na schůzi koordinátorů a do budoucna by se to dalo na program. Pouze stručně, prosím. Ano, já bych chtěl pouze říci, že když je člověk členem Evropského parlamentu a má určitá práva, tak ta práva se opírají o striktní použití zákona. A Evropská komise musí přímo ve lhutě tří týdnů nebo šesti týdnů adresovat konečnou a přímou odpověď poslanci. A to neučinila. Takže mám právo, aniž bych to řešil s koordinátory, požadovat, aby tato otázka byla zapsána do pořadu jednání. Víte, že v dobí stav se rozhodl, že stáhne tuto otázku z pořadu jednání. Takže o co mi jde? Mně nejde o rozhodnutí koordinátorů. Jde mi prostě o to, aby se uplatňovalo nařízení. Já jsem ze strany komise nedostal přímou odpověď, může ji poslat ve všech možných jazycích, ale já jsem nedostal přímou odpověď. Tudíž v principu dnes dopoledne bychom měli mít možnost řešit tuto otázku s komisí. Eh, Pane Omarji, ukončíme to tady. Já beru na vědomí to, co říkáte. V tuto chvíli teď odpověď máte. Vím, že ten postup nebyl dokonalý. Eh, my jsme koordinátorům rozeslali pozměněný program a eh, pokud vím, nebyla tam žádná námitka. Nemohu nic víc dodat, ale chápu to, co říkáte. Vzala jsem to na vědomí. Mikrofon. Uh, okay, so we don't have a proposal. Takže nepadl tady návrh měnit pořad jednání. Takže eh, nedokonalý pořad jednání pro dnešek je přijat. A mám několik eh, informací. 14. března ve Štrasburku ve čtvrtek v 9 hodin budeme mít eh, krátkou schůzku Envy, protože eh, budeme muset eh, naléhavě hlasovat o některých eh, aktech, vzhledem k tomu, že tam máme určitá omezení programu. Budete, dostanete za včasu eh, návrh pořadu jednání na toto zasedání. 21. března odpolední zasedání, které máme vyhrazené, tak to zasedání rušíme. Takže to se týká jenom odpoledne, dopoledne zasedání platí. Potom vás chci všechny pozvat na koktejl výboru Envy ehm, na konci našeho mandátu 27. března ve středu. Bude to nakonec odpoledního hlasovacího zasedání ve Štrasburku a Chci pozvat eh, také zástupce komise a všechny členy Envy samozřejmě. Prosím, napište si to do diáře. Takže to byla sdělení z mé strany. Jinak máme také zápis ze zasedání 21. 22. ledna a také 29. ledna. A pokud to nikdo není proti zápisu, nemáte námitky, tak eh, to budeme potom schvalovat na konci zasedání. A teď už nás čeká výměna um, názoru s um, zástupcem Evropského účetního dvora, pokud jde o um, systém EU pro měření emisí vozidel. Vítám tady eh, pana Samo eh, Džereba, který je zástupcem účetního dvora. Uh, a představí nám dokument eh, ze 7. února, takzvaný briefing paper účetního dvora, reakce EU na Dieselgate. Stálý výbor eh, pravi, parlamentu eh, má na starosti legislativu v souvislosti s tímto skandálem, takže se těšíme na vaši prezentaci a prosím, pane Džerebe, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, děkuji za to, že mohu představit náš briefing paper, pokud jde o reakci na Dieselgate. Nejdříve pro vás mám informace ze zprávy o znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší je největším rizikem eh, v, na území EU. Každý rok eh, způsobí 400 tisíc předčasných umrtí a stojí to miliardy eur v oblasti zdravotnictví a asi 40 eh, emisí dusíku a eh, dalších emisí pochází přímo z aut. Dieselgate nám ukázala, že kontrolní systémy, které fungovaly na úrovni EU, pokud je o emise, selhaly. Došlo ke snížení eh, Prahu pro emise od roku 2000, ale pořád reálné emise jsou vysoké. Eh, pokud je o dýzlová vozidla, tak ta emise byly eh, šestkrát vyšší, než mm, jsou pravidla. Účetní dvůr dostal žádost, aby provedl audit ohledně emisí. Jak vidíte, rozhodli jsme se neudělat audit, ale vypracovali jsme briefing paper. Proč jsme to tak udělali? Eh, váš výbor EMIS, eh, vyšetřovací výbor, eh, dobře zanalizoval systém a proto jsme nechtěli opakovat již provedenou práci. Další argument je, že komise již podnikla kroky, navrhla novou legislativu a um, odpověděla výboru EMIS v um, říjnu 2018. Přesto uh, na evropské úrovni ještě potřeba přímo některé legislativní akty, platí to i pro úroveň členských států, takže my se k tomu ještě nemůžeme vyjádřit. A další věc, chtěli jsme parlamentu představit zprávu ještě před novými evropskými volbami, abyste věděli, uh, jaký je vývoj po zveřejnění zprávy výboru EMIS. Náš briefing paper nehodnotí implementaci legislativních změn, ale um, zdůrazňuje uh, výzvy, které ještě s touto implementací souvisí. Um, tento dokument neobsahuje doporučení, ale uh, zmiňujeme v něm určité výzvy a um, bude potřeba na ně hledat řešení do budoucna. Když se podíváme na pozitivní aspekty, jaká reakce proběhla po skandálu Dieselgate? Ten eh, skandál to urychlil legislativní změny evropského systému, pokud jde o kontroly um, emisí ve vozid, um, mm, u vozidel. Eh, teď se tedy um, zvýšila pravomoc, zvětšila pravomoc eh, komise, pokud jde o kontroly a jsou tady nové orgány pro schválení typu, ehm, pracuje na tom JRC, může pozastavit například schválení typu a může uvalit sankce. Pokud jde o test RDE, emise v reálném provozu, tak díky tomu se eh, podařilo mm, začít měřit eh, oxidy dusíku a také měříme ehm, emise v reálném provozu. Teď je povinné testovat v členských státech vozidla v oběhu a ehm, třetí strany teď mohou ehm, provést testy emisí. je to součástí eh, rámce pro prosazování pravidel. Myslíme si, že eh, jsou tady jasné výhody testu eh, emisí v reálném provozu RDE. Ehm, vedlo to k jasnému snížení eh, z asi 800 mg na kilometr u hm, typu motoru Euro 5 a u dalších typů motorů máme nižší čísla, která vidíte na obrazovce. Používají se teď efektivnější technologie, eh, například selektivní katalytická redukce a díky tomu eh, dochází ke snižování emisí. Chceme také poukázat, že eh, dopad systému RDE mohl být ještě větší, pokud by byl přijat původně navržený limit 128 mg na kilometr místo eh, nakonec přijatého eh, limitu 168 mg na kilometr. V našem briefing paperu nemáme informace ohledně rozhodnutí ESD eh, v souvislosti s faktory souladu, protože tento dokument jsme přijali ještě předtím, než soud vydal své rozhodnutí. Každopádně je potřeba přijmout politické rozhodnutí, jak se má do budoucna měnit legislativa. My vás můžeme pouze informovat, že um, máme vědecké argumenty, které souvisí s nepřesností měření a podpořuje to uh, tedy příslušný uh, faktor souladu uh, ne 2.1, ale 1.43. Pokud jde o pozitivní změny, tak ehm, jsme v dokumentu uvedli, že jsou tady následující výzvy, eh, které mohou mít dopad na eh, provádění legislativních změn. Výrobci eh, mohou spružnit laboratorní testy VLTE, VLTP ehm, a mohou se podívat také na pravidla pro emise CO2 do roku 2021. Existuje tedy riziko, že výrobci budou optimalizovat vozidla eh, pro test RDM, eh, to riziko je stále ještě vysoké. Další výzvou je, že efektivita dozoru nad trhem eh, bude záviset na tom, jak to nastaví jednotlivé členské státy a potom to nové, nově zavedené testování nezávislé třetí strany může být omezeno vzhledem k tomu, že to sebou přináší vysoké náklady. A mohlo by dojít ke stejným problémům jako u USA. Um, ehm, to omezení tedy může souviset také s tím, že eh, ty testy VLTP a RDE jsou hodně um, nákladné. Potom jsou tady určité potíže, které um, nedávná legislativa ještě nevyřešila. Chceme zdůraznit, že zlepšení ovzduší ve městech bude trvat mnoho let, protože už v provozu jezdí hodně aut, která ovzduší výrazně znečišťují, takže to bude trvat mnoho let, než se situace zlepší. Více než 10 milionů vozidel různých um, značek uh, bylo staženo z trhu, ale um, údaje, které máme, a ty jsou omezené, ukazují, že zatím to mělo pouze malý dopad na emise dosíku. A nový rámec pro schvalování typu stále ještě e, používá e, kontroly schválení typu u nových modelů aut, i když tento přístup v minulosti selhal. Potom jsem chtěla ještě zmínit, že důležitá je také otázka um, pozměňování emisních systémů ve vozidel, ne, nezákonné pozměňování, uh, souvisí to například s filtry. Uh, Teď to spadá do pravomoci členských států, které to řeší v rámci vnitrostátní legislativy, ale je možné to detekovat eh, skrz použití nových eh, technologií a také pravidelných technických kontrol. V tuto chvíli členské státy eh, neprovádí pravidelné technické kontroly těchto um, dýzlových filtrů a to, jestli ty filtry byly odstraněny a pokud jsou ty filtry odstraněny, tak to vede k výraznému navýšení emisí. To je tedy prezentace našich zjištění ehm, v briefing paperu a pokud máte nějaké otázky, tak rád odpovím. Well, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Tak teď, kolegové, řada je na vás, kdo se chce vyjádřit. Potom tedy po připo- vašich připomínkách a otázkách se vrátíme zpět k panu Jarebovi, aby mohl zareagovat. Pan Gerbrandy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem překvapený, že jsem první řečník. Na, za, na úvod bych poděkoval účetnímu dvoru za tuto studii. Je více než zajímavá a ta zjištění jsou opravdu v souladu eh, i s, se zjištěními výboru, našeho výboru vyšetřovacího v tomto parlamentu a i s tou debatou s komisařkou Běnkovskou eh, minulý týden zde ve výboru Envy. Samozřejmě je zde hodně otázek ohledně technických podrobností vaší studie, ale to, možná, že toto není proto nejvhodnější příležitost. Jsem velmi rád, že se vyjadřujete kriticky k tomu faktoru schody, faktoru konformity. Poukazujete také na ten technický způsob, ale je zajímavé podívat se na to, že účetní dvůr poměrně silně toto kritizuje. Možná pro vás to bude obtížné komentovat, ale to, že komise se rozhodla odvolat proti rozhodnutí soudu, tak to je možná něco, s čím zcela také nesouhlasíte. Já bych měl konkrétní otázku ohledně dohledu nad, trhu, nad trhem a těch slabinách ve stávajícím systému, kde všechno závisí na implementaci v jednotlivých členských státech. Všichni víme, že toto je ta zásadní slabina v evropské legislativě. Já jsem volal už mnohokrát po eh, Evropském inspekčním orgánu už celá léta, ale možná v mezičase by byla jiná řešení, která, kde by mohl účetní dvůr hrát svou roli. Vy jste silně propojeni s národními účetními dvory a to, mohlo by to být zajímavé pro národní účetní dvory také, protože to se týká velmi špatně implementované legislativy nedostatečně. A je to tedy něco, o čem byste mohli diskutovat s národními eh, účetními dvory a podívat se, zda oni by mohli eh, předložit nějaká národní doporučení, aby tedy ty národní systémy se posílily, byly silnější a přísnější, než je tomu dnes. Další věc se týká slabin v updatech eh, softwaru. Plně s tím také souhlasím. Viděli jsme, že v mnoha členských státech se provádí update pouze softwaru a nikoli v hardwaru. Jaké cesty máme k tomu, abychom jaksi donutili na členské státy, aby také prováděli update hardwareu, protože to je vlastně jediná možnost, jak dosáhnout čistějšího vzduchu v našich městech. Máme zde nelegální emise z milionu a milionů vozidel. Takže toto by byly otázky, které jsem vám chtěl položit paní předsedkyně, a ještě jednou děkuji za tuto velmi jasnou a silně formulovanou zprávu účetního dvora. Předsedkyně, děkuji. Chce někdo další se zeptat nebo pol vyjádřit? Paní Eby? Děkuji, paní předsedkyně. Já se ujímám slova, abych poděkovala zástupci účetního dvora. Tato zpráva je důležitá a bylo velmi důležité prezentovat veřejně tuto zprávu na zasedání výboru ENVY. A je také důležité rozšířit co nejvíce tyto informace. Tento dokument je zásadně důležitý, protože ozřejmuje slabiny, nedostatky z hlediska evropské reakce a členských států po skandálu Volkswagenu, tedy po té záležitosti Dieselgateu. Co se mě týče, já samozřejmě souhlasím s tím, co řekl můj kolega před chvílí, pan Granbendy. A osobně bych chtěla se vrátit k této otázce retrofitu, to znamená aktualizace eh, vybavení těchto motorových vozidel. Pravdou je, že eh, v bodě 64 vaší zprávy se odkazujete na skutečnost, že tato vybavení mohou být určitým alternativním řešením z hlediska modernizace softwaru. Jaký je váš názor? Eh, jakým způsobem by komise měla zajistit společný přístup k té adaptaci těchto softwarů? Až do posud Reakce byla velmi roztříštěná na úrovni členských států. Tam existovaly různé reakce, ale nebyl zde stejnorodý jednotný přístup. Některé země změnily to vybavení, jiné země změnily software. Jakým způsobem do toho může vstoupit komise, tak aby tady byl konzistentní přístup k této otázce z hlediska Evropské unie? Pak je tady další záležitost. Konstatovali jsme, že tady dochází k různému zacházení a diskriminaci z hlediska postoje USA a EU. Ve Spojených státech Volkswagen byl nucen zajistit eh, změnu a přizpůsobení vybavení těchto motorových vozidel, nejenom eh, softwaru. Takže já se domnívám, že tady dochází k diskriminaci, k nerovnému zacházení s občany USA a EU. A to by nemělo existovat. Evropská unie by měla, jak bych to měla vyjádřit, Evropská unie by měla povzbuzovat e, aktivity v tomto směru. Znovu zopakuji žádost, kterou jsem vyjádřila už minulý týden, když jsem se dotazovala paní Běnkovské, paní komisařky. Takže položím tu otázku znova. Nevím, jestli můžete na to zareagovat vy. Jedná se o dohodu, která byla uzavřena mezi Volkswagenem a Evropskou investiční bankou nedávno. Já nevím, jestli na to vy můžete reagovat, ale e, snažím se vyvolat vaši reakci. Takže v této dohodě s Evropskou investiční eh, bankou, tedy mezi Volkswagenem a Evropskou investiční bankou, Volkswagen dostal 400 eh, milionů eur v minulosti jako půjčku a eh, tyto finance nebyly využity k tomu, aby se zredukovaly emise, ale spíše, aby se eh, vlastně vyvinuli přizpůsobené součástky vybavení motorových vozidel. Takže mm, nejednalo se o využití v ekologickém slova smyslu. Ta eh, lhůta byla 18 eh, měsíců a Volkswagen zde přijal na sebe určité závazky z hlediska ekologických přístupů. Tak nevím, jestli vy mi můžete něco k této dohodě říci, eh, jak se na to divíte? Jsou tady nějaké nekonzistence? V každém případě my jsme dosti zaskočeni touto dohodou. Možná je to něco, co není mm, akceptovatelné. Co si o to myslíte? Děkuji ještě někdo, možná zástupce komise. Děkuji. Paní předsedkyně, já se jmenuji Mediu Syn z automobilového, z oddělení pro automobilový průmysl Evropské komise. Já bych jen chtěl stručně odpovědět na tu otázku, protože ta zde zazněla znovu, týkající se updateu mm, přizpůsobování softwaru a hardwaru. Nejprve bych chtěl říci, že nyní je pravda, že to patří do působnosti národních orgánů, aby rozhodli, jaký typ softwaru nebo jaký jaké, jaký, jaké typy budou vhodnější, takže komise nehraje žádnou roli v tom, eh, co, jaký software nebo hardware tedy bude součástí toho retrofitu, jaký bude tedy nejvhodnější. A s, s ohledem na budoucnost, tak bych rád zdůraznil, že komise se dívá na možnost eh, retrofitu velmi seriózně v současné době máme za projekt za milion eur na retrofit. To je tedy stávající projekt, který už probíhá a také zvažujeme velmi seriózně možnost retrofitu v budoucích pravidel pro normu Euro 7, tedy to, co bude následovat po Euro 6 teď právě začínáme pracovat na přípravné studii. Děkuji. Tak teď máte slovo zase vy. Děkuji. Já, co se týká odpovědi na otázku pana Gerbrandyho ohledně dohledu nad trhem a implementaci v členských státech, zde tedy Poslali jsme, no pošleme naši zprávu národním účetním dvorům. Samozřejmě záleží na to, jaký typ auditu nebo inspekcí oni si vyberou, ale měli bychom zdůraznit tento problém. Můžeme to s nimi diskutovat se všem zástupci všech národních orgánů, abychom se snažili tento návrh prosadit, aby se potom probí, prováděly stejné studie nebo podobné na národní úrovni. Také jsme viděli z vaší diskuse minulý týden, ale také z, to, z těch odpovědí na náš dotazníku dostali jsme více než 95 odpovědí z Německa a v ostatních státech ta diskuse není tak živá hm, na základě tady tohoto dokumentu. Takže možná jak zde už zaznělo, že ostatní členské státy si ani tak neuvědomují tady eh, tento problém a nesnaží se tolik ho řešit. Pokud se týká retrofitu hardwareu v členských státech, tak jak Evropská komise už zde řekla, co zamýšlí dělat, takže já za účetní dvůr k tomu nemám v podstatě co dodat, protože to patří také do působnosti členských států, tak a co se týká dohody mezi Evropskou investiční bankou a Volkswagenem, tak to je briefing paper a my jsme prostě prezentovali to, co je veřejně přístupné. Probíhají určitá vyšetřování je těžko, těžké poskytnout nějaké doklady, nějaké dokumenty o to, zda tato dohoda existuje nebo ne. My prostě nevíme skutečně, jak eh, tedy investuje nebo jak utrácí tedy Volkswagen peníze, takže pro mě je těžké dát vám nějakou jasnou odpověď tady na tu otázku. Alespoň tak jsem tedy pochopil tu vaši otázku. A v podstatě, co se týká toho retrofitu hardwareu, tak zase zástupce komise už odpověděl na tu otázku. Pane Gerbrandy. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Džarebovi za jeho odpověď. Já bych měl ještě dodatečnou otázku, pokud dovolíte. Hlavní problém se týká těch podvodných vozidel, která už vlastně jezdí. Není to vyřešeno na evropské úrovni. Vidíme určité národní programy, jako v Německu například, ale ten problém potřebuje tedy řešení na národní úrovni, na evropské, pardon, úrovni. Mohlo by se stát, že ta, ta auta by byla levnější pro export tedy do eh, ostatních eh, evropských zemí pokud jde o mě, tak je jenom jedna organizace v Evropě, která by se mohla snažit koordinovat toto na evropské úrovni a to je Evropská komise. Ale vedení zde prostě jaksi chybí. Jakou roli tedy očekáváte od různých eh, institucí EU, aby se našlo nějaké řešení na úrovni EU a aby se to nenechávalo na členských státech, což by má potom negativní dopady na jiné členské státy? Děkuji. Děkuji. No, to je otázka, která by se asi měla diskutovat mezi institucemi, mezi Evropskou komisí a členskými státy, protože um, Evropská komise musí mít eh, právo jednat, činit kroky v této věci, takže já vám k tomu nemůžu dát jasnou odpověď, co může dělat eh, Evropská komise, aniž by se zároveň dohodla s členskými státy. Je potřeba um, sladit postupy na evropské úrovni. Nemělo by se to nechat jenom na úrovni členských států. Já s vámi souhlasím a také je to v tom briefing paperu. Eh, pokud eh, ty emise u některých aut jsou příliš vysoké nad limity, tak ehm, vyváží se to do eh, dalších zemí Unie i mimo Evropu a když se na to díváme z globálního hlediska, tak se tím vlastně nic nevyřeší takovýmto přístupem. A proto jsme to také srovnali s USA. A tam je možné buď zajistit eh, retrofit hardwareu, eh, nebo to auto se musí sešrotovat a ehm, nějaké softwarové změny tam možné nejsou. Pokud jde o kvalitu ovzduší, tak víme jistě, že se nezlepší nějak rychle. Thank you very much. Dobře, děkuji vám. Tak tím uzavřeme naše zasedání a uvidíme se s vámi odpoledne.